že v něm vidíte budoucnost pro více než 2000 eh, evropských studentů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Eh, debata tímto končí a hlasovat se bude zítra ve 12.30. Děkuji. A nyní nás čeká poslední bod dnešního pořadu jednání. Jedná se o zprávu pana Michaela Tourera o budoucí politice soudržnosti EU. Dávám tímto slovo panu Tourerovi. Máte pět minut. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, pane komisaři. Dnes večer, tak pozdě v noci, se bavíme o tématu, které je velmi důležité pro nás, pro všechny, protože politika soudržnosti představuje 37 evropského rozpočtu. A teď, když se na to podíváme, teď v roce 2011 tak v podstatě vidíme, kolik, eh, mm, kolik prostředků již vlastně bylo využito z těchto mm, asignovaných Eh, prostředků. A vidíme, že vstřebávací nebo absorpční kapacita členských států je velmi nízká. Eh, samozřejmě, že máme nové členské státy jako Bulharsko nebo Rumunsko, tady je ta absorpční kapacita opravdu nízká, ale nejde pouze o tyto státy, jde i ostatní eh, státy, například Kalábrie, Sicílie, italské regiony. Když se podíváte v podstatě na výsledky, výsledky přeskumu rozpočtového výboru a uvěříme jim, tak eh, ta otázka opravdu eh, eh, je, jak to, že tyto státy tyto prostředky nevyužívají, nebo například Řecko. My jsme v podstatě v posledních měsících velmi poukazovali na to, že tyto prostředky Řecko vůbec nevyužívalo. A my jsme velmi rádi, že se to možná jaksi nezveličovalo, e, nicméně je to téma, které musí být zdůrazňováno. Pan předseda Baroso hovořil o tom, že 15 z 20 miliard nebylo vůbec využito. A je třeba se zamyslet nad tím, jak, co můžeme udělat pro to, abychom těmto regionům pomohli. Samozřejmě první téma kofinancování, tak aby eh, tyto eh, regiony, které v tuto chvíli mají problémy, eh, to znamená, že by ještě museli kofinancovat, tak jak si pomoci jim s tímto jejich vlastním podílem. Ano, dobře, tak těmto regionům musíme pomoci, nicméně ale neleží to nebo nespočívá to pouze v kofinancování, protože i v Řecku máme eh, regiony, které v podstatě ani nechtějí, aby se ten podíl Evropské unie zvyšoval z těch 80 současných procent, protože jim to stačí těch eh, příčin, proč ty prostředky nejsou vstřebávány, je opravdu velmi mnoho. Administrativní procedury musí být zjednodušily. Některé v některých státech ty administrata, administrativní centra se nachází v hlavním městě a přitom eh, nejvíce potřeby, potřeb, eh, musíme zajistit hlavně na té místní nebo regionální úrovni. Například v Rumunsku eh, ty žádosti jsou zpracovávány 20 až 30 dní na místní úrovni, na regionální 60 dní, ale na té národní úrovni je potřeba prostě zpracování toho návrhu až 260 dní. To znamená, že tady musíme opravdu delegovat pravomoci eh, dolů na ty nejnižší úrovně. Například, eh, v jaké situaci je dnes eh, rada? pan eh, Van Rompuy. Ten se také hlásil o slovo, protože tady hovoříme o 250 miliardách euro, o 37% eh, rozpočtu. Jakým způsobem dostat těmto závazkům? Protože tady například eh, polské předsednictví se tomuto tématu opravdu mohlo ještě více věnovat, protože právě Polsko může ukázat, jak je možné zvýšit vstřebávací kapacitu, protože v Polsku se to opravdu podařilo a například v Estonsku také. A my si myslíme, že v tuto chvíli musíme opravdu přinutit členské státy, aby ty prostředky, které k dispozici jsou, aby opravdu k dispozici byly i na té místní úrovni, aby byly také vydávány na podporu konkurenceschopnosti, aby byly vydávány také na podporu vytváření nových pracovních e, míst. A my opravdu si myslíme, že komise musí tady opravdu urazit zcela jasně jasnou cestu, tak aby ty naše výsledky do budoucna byly pozitivnější. Velice děkuji. Nyní přistoupíme k postupu spontánní řečník. Nejprve se hlásí paní Bauer. Micro a foglalkoztatásügyi bizottság děkuji. vážený pane eh, vážená paní předsedající pane komisaři eh, Sepsala jsem stanovisko e, za náš výbor a také bych chtěla poděkovat za skvělou zprávu pana zpravodaje. Zpravodaj se snažil přeskoumat politiku soudržnosti z mnoha úhlů, jak ji lze zlepšit, jaké jsou tam ještě překážky k lepšímu využívání prostředků, jaké jsou tam bariéry, které musíme zbořit, abychom zlepšili absorpční kapacitu prostředků z těchto fondů. V rámci eh, našeho výboru EMPL, výboru pro zaměstnanost, jsme se zabývali zejména Evropským sociálním fondem. V dobách krize se Evropský sociální fond stává ještě důležitějším, protože jednou z priorit je snižování nezaměstnanosti. Domnívám se, že zpravodaj dobře poukázal na to, že je zde problém se spolufinancováním. Týká se to i fondu, eh, i Evropského sociálního fondu. Jsou zde eh, tlaky na rozpočet, úsporná rozpočtová politika jednotlivých vlád. A eh, důsledkem toho je, že prostě zde nejsou k dispozici peníze, nevládní organizace mají problémy, aby dokázali tedy naplnit to spolufinancování. Děkuji. Sí, buenas noches, señoría, muchas gracias. Dobrý večer, dámy a pánové, eh, paní předsedkyně. I když už je hodně pozdě, eh, je třeba říci, že toto téma je opravdu velmi důležité, protože tady jde o optimalizaci absorpční kapacity strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Musíme zajistit co nejvyšší účelnost a účinnost eh, těchto fondů pro sociální politiky. Musíme koordinovat a vyřešit ty hlavní problémy, které jsou překážkou pro absorpční kapacitu Musíme se zamýšlet také nad postupy. Musíme také spolupracovat eh, s těmi organizátory nebo s těmi, kteří eh, evropské projekty vytvářejí. Musíme také uvalovat sankce na ty, kteří budou podvádět. Musíme také podporovat více synergií a komplementaritu mezi těmito fondy. Chci také ještě zdůraznit, že je velmi důležité, abychom byli co nejúčinnější při využívání Evropského sociálního fondu, tak abychom mohli odpovědět na hlavní výzvy, hlavně v souvislosti s eh, pracovním trhem. Myslím si, že mě, bychom měli opravdu najít nebo vrátit se na tu správnou cestu Evropské unie, protože Evropská unie potřebuje nebo musí být ambiciozní, nemůže se živit pouze z problémů. Paní Anton Ionescu. Mulțumesc, doamnă președintă. Obiectivul de a absorbi cât mai mult sprijin financiar. Vážená paní předsedající, pane komisaři, pokud zde chceme poskytovat finanční pomoc, tak to si vyžaduje také um, úsilí ze, ze strany členských států a zapojení i místní a regionální úrovně. Standardy, které se týkají a pravidla, která se týkají této pomoci, jsou nesmírně obtížná a nese to sebou spoustu pochybení a chyb a místní i regionální orgány ztratí spoustu času eh, tím, že se snaží mm, dávat pozor na všechny tato pravidla. A chtělo by to zlepšit, zjednodušit pravidla a tím zjednodušit přístup k fondům a také lepší využívání prostředků. Neměli bychom klást eh, eh, překážky. Zjednodušení by také vedlo k lepšímu, k rychlejšímu eh, přidělování prostředků, k lepší absorpční schopnosti, k lepší transparentnosti, nižší míře chyb eh, i třeba v samotných eh, žádostech a také kratší lhuty pro platby. Tento je třeba, aby komise vypracovala nový rámcový dokument. Thank you, Madam Chair, Mr. Commissioner. Velice děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Pane komisaři, paní předsedkyně. Tato politika si eh, také mm, eh, žádá, abychom se na to podívali na různé země, protože se to liší. Například Rumunsko má velice nízkou absorpční schopnost. To by však nemělo vést k tomu, že v roce 2015-2020 bude mít Rumunsko přístup tedy k méně prostředkům, protože Rumunsko potřebuje prostě tyto prostředky. Voláme po větší pružnosti v tom, jak organizovat operační programy a k tomu, abychom je mohli dobře, rychle vypracovávat. Evropské fondy by také, je také zapotřebí více prostředků pro evropské energetické sítě a pro zlepšení energetické účinnosti budov. Komise věnuje 10 milionů eur na zlepšení infrastruktury. Jedná se o oblasti, která spadají pod cíl konvergence. Týká se to také evropské dopravy. Volám po zachování prostředků, které byly přiděleny jednotlivým zemím. Děkuji nyní paní Basesku. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve přivítala setkání evropských eh, fondů v Rumunsku. V tuto chvíli Rumunsko a Bulharsko mají velmi nízkou absorpci eh, těchto fondů, především v oblasti ekologie. Eh, chtěla bych zdůraznit, že v červnu tohoto roku komise přestala vyplácet druhou osu regionálních programů pro Rumunsko komisi se hovoří především o nedostacích v systému veřejných zakázek pro distribuci těchto fondů. Eh, tyto fondy jsou v době hospodářské krize eh, zajištěním stability v době eh, této eurokrize a myslím si, že také podporují spolupráci v regionu. Vzhledem k víceletému finančnímu plánu Eh, rok 2012 je naprosto zásadní pro zajištění financování projektů financovaných z evropských prostředků. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z fondů soudržnosti je stále ještě problematické pro spoustu zemí, protože pravidla jsou velmi složitá, stejně jako podmínky a to vede k nežádaným důsledkům. Eh, ten čas, který je věnován na kontrolu, je opravdu neúměrný samotným projektům. To znamená, že musíme najít správnou vyváženost mezi zjednodušením pravidel a podmínek a jejich stabilitou. Musíme také dělat rozdíl mezi různými formami, které neplní podmínky čerpání z těchto fondů. Například, když bychom hovořili o formálních nedostacích, tak je třeba určitý jejich závažnost. Neměli bychom trestat, měli bychom hlavně hledat způsob, jak spolupracovat a jak takové malé formální nedostatky odstranit. A dále také další kapitalu je čerpání prostředků na řešení romské problematiky. A já si myslím, že tady bychom se měli podívat na tom, na to, jak tyto prostředky budou využívány a to ze zcela nového úhlu pohledu. Děkuji, paní předsedající. Nejprve dovolte, abych panu kolegovi theurerovi poblahopřál k vynikající spolupráci eh, kterou jsme měli s rozvojovým výborem eh, během návštěvy, jejich návštěvy v Rumunsku. Rumunsko v tuto chvíli má stále tedy problémy s eh, absorpcí evropských fondů Vláda k nápravě tedy zavedla celou řadu opatření, která se skládají například z vytvoření nového ministerstva evropských záležitostí. Pan Leonard Orbán, eh, bývalý komisař bude právě ministrům. Toto je tedy projekt, na kterém pracujeme. Jsou to drobnosti, ale všechny ty věci se začínají sčítat. Začínáme mít také větší projekty a připomínám, že dnes jsme obdrželi sdělení komise, ve kterém nám, nás komise tedy informuje, že schválila dva projekty, které eh, mají celkovou hodnotu 724 milionů euro. 724 milionů euro na dva projekty. Dobrý pozdní večer, paní předsedkyně eh, také, pane místo předsedo komise. Účinná politika soudržnosti Evropské unie je základem harmonického rozvoje všech regionů v EU a také eh, je velmi důležité pro snižování nerovností mezi těmito regiony. Efektivní využívání takovýchto vyčleněných prostředků ze strukturálních fondů a z fondů eh, soudržnosti eh, je jaksi velmi odlišné mezi regiony, protože velmi často regiony, které potřebují nejvíce tyto fondy, tak zaostávají, protože jim chybí finanční prostředky pro jejich vlastní podíl při kofinancování. Dále administrativní kapacita eh, veřejné zprávy na místní a regionální úrovni musí být zvyšovaná. To znamená, že je třeba také zvyšovat kvalifikace zaměstnanců v těchto úřadech. Dále bych rád také na závěr řekl, že některé členské státy eh, čerpaly eh, z prostředky jaksi ze začátku velmi špatně, nicméně se velmi zlepšily a to je příklad i naší země, která je v čerpání prostředků daleko lepší v současnosti. Děkuji nyní, pane komisař. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, panu Tojerovi za jeho zprávu a za to, že zde nastolil tak důležité téma. Skutečně musíme hovořit o takových věcech a to podrobně protože jsou to zásadní věci a budou ještě více um, v našem hledáčku, až budeme hovořit o budoucnosti víceletého finančního rámce. Tuto zprávu vítám, protože ji také považujeme jako e, co by velice důležitý přínos Evropského parlamentu do té debaty o tom, jak zlepšit absorpční kapacitu a celkově tedy jak, jako příspěvek k evropským politikám. Rovněž nás velmi těší to, že zpráva hovoří o využívání prostředků o absorpční kapacitě, ale přistupuje k tomuto tématu eh, z širší perspektivy, hovoří o širší koncepci absorpci, nehovoří pouze o finančních stránkách, ale také o efektivnosti a o finančním řízení fondů a prostředků. Neměli bychom ohrozit účinné využívání prostředků. Pro některé členské státy je to nyní palčivou otázkou, jak jsme slyšeli během rozpravy. Komise se domnívá, že existují určité společné body, jak řešit problémy s nedostatečnou absorpční schopností. Komise prokázala svou ochotu um, také zveřejnit určité údaje, i když některé ty, člen, ty údaje vlastně musí nejprve poskytnout členské státy. Ehm, máme také určité zprávy o e, problémech v některých členských státech, také jsou problémy s dosažením e, schody. Týká se to e, s obdobím 2006, 2007 až 2013. Můžeme říci, že zejména v loňském roce se absorpční míra zlepšila. Nyní je to 29,2%, ale ukazuje to, že celkově se ta absorpce zlepšuje, ta schopnost. Ale ze všech eh, příspěvků, které jsme dnes si vyslechli, je jasné, že se musíme pro příští období poučit je třeba zlepšit způsob stanovování pravidel pro vynakládání prostředků v této oblasti. A právě proto nyní připravujeme návrhy pro období 2013 až 2020 a všichni eh, budeme mít tato poučení na zřeteli. Naše návrhy by měly začlenit i výsledky analýzy, o které jsme právě hovořili. Jednou velice důležitou částí toho bude také určitý tlak na zjednodušení všech postupů a také snížení takového těch, toho zbytečného vylepšování evropské legislativy členskými státy, zpřísňování legislativy členskými státy. K tomu zpřísňování evropské legislativy vždycky dochází a to právě na té národní úrovni. Rovněž chceme povzbuzovat členské státy k tomu, aby posílili své správní kapacity a také, aby jejich eh, veřejné orgány pracovaly efektivněji. V některých členských státech jsme totiž svědky toho, že dochází ke snižování administrativních eh, kapacit, což má opět eh, zase mm, dopad na schopnost státu využívat dobře, efektivně a včasně prostředky. Proto přinášíme myšlenku toho, jak zlepšit partnerství a takzvanou víceúrovňovou zprávu. Jsme přesvědčeni, že se tím eh, vypracují podmínky pro užší spolupráci mezi komisí, členskými státy, což bude také snad eh, dobré pro další zlepšení a také pro lepší zprávu, pro lepší nakládání s fondy v budoucnu. Také bych chtěla ještě se vyjádřit k tomu, co říkala paní Monika flašiková beněvá Hovořila o tom, že zapotřebí také prostředky pro integraci Rom, Romů. Zde také komise upozorňuje na vnitrostátní programy a vnitrostátní strategie které by měly být právě komisi zaslány do konce tohoto roku. Jakmile tyto strategie obdržíme, můžeme je vyhodnotit a můžeme podrobněji hovořit o tom, jak prostředky využít na toto důležité téma, kterým je integrace Romů. Děkuji. Děkuji panu zpravodavi. Tímto okončeme rozpravu. Hlasovat se bude zítra ve 12.30. Další sezení zasedání pokračuje zítra, úterý 27. září 2011 v 9 hodin od 9